Nyní máme na pořadu jednání uh, slušné představení zprávy Niny Jill o účinném výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii, transparentnost dlužíkových aktiv. Nyní má slovo paní zpravodajka. Máte čtyři minuty. Děkuji. Pane předsedo, eh, Zpráva eh, komise je vedena obavou ohledně toho, že eh, pozdní eh, placení dluhů a neplacení dluhů ovlivňuje eh, podniky a spotřebitele. Zejména a pokud věřitelé nemají žádné informace o pobytu dlužníka nebo jeho aktivech ten problém by bylo možné využít, eh, pokud ten eh, dlužník má aktiva v Evropské unii a je možné je eh, dohledat a uvalit na ně právní sankce. Komise vytvořila manuál národních legislativních prostředků a praxe a také, zna, také přehled toho, jak se dostat k těmto aktivům. Ukazuje se, že by úřady měly mít lepší přístup k informacím ze sociálních eh, registrů a z dalších státních registrů. Také je zřejmé, že by mělo být eh, možné eh, zavést prohlášení o aktivech, eh, celoevropské prohlášení a eh, mm, to eh, proti sankcím v případě špatného vyplnění. Já si myslím, že dlužníci by, pardon, že věřitele by měli prospěch z jednoduššího řízení prostřednictvím nebo po celé Evropské unii eh, a s eh, přístupňování informací o aktivech, která by potom mohla být předmětem soudního eh, rozhodnutí věřitelé by si mohli nechat okamžitě vyplatit své nároky také existuje e, studie fungování e, různých národních systémů, která srovnává e, země, jako je Velká Británie, které mají zvykové právo a další země, a o tom, jak vylepšit stávající po praktiky. Eh, také se zde ukazují oblasti, kde by spolupráce mezi členskými státy mohla mít pozitivní eh, přínosy a jak by bylo možné eh, spolupracovat i v rámci stávající legislativy o lidských právech a o ochraně údajů. My jsme se podívali na možné kompromisy a poukázali jsme už na určité nesrovnalosti mezi právními systémy členských států. Naše pozměňovací návrhy jsou cílem eh, projasnit to prostředí pro věřitele. A hlavním imperativem je, aby navrhovaný manuál eh, příslušných praktik byl aktuální aktuální a aby ty informace byly eh, poskytnuty uživatelsky přístupným formátem a napsány srozumitelným jazykem. Také by bylo velice důležité, aby ta iniciativa doplňovala eh, v práci národních soudů a nenahrazovala ji. To by eh, si eh, vyžadovalo, aby se ta legislativa týkala jenom přeshraničních případů. S touto výhradou na paměti je zřejmé, že tato legislativa by zase na druhou stranu měla být iniciativní. Dále by, pane předsedo, toto opravdu velice pomohlo samostatným podnikatelům a malým podnikům překonat významnou překážku na cestě k úspěchu, protože oni nemají dostatek prostředků, jako velké podniky k dohledání dlužníků a k zažalování dlužníků. Malé podniky jsou eh, velice ovlivněné neplatiči. Pokud eh, to odrazuje tyto malé eh, podniky od podnikání zahraničí, tak to ovlivňuje fungování společného trhu. Proto by bylo velice důležité pro činnost malých podniků eh, v těchto dobách, abychom schválili tento návrh. Protože, a já bych ráda poděkovala sekretariátu právního výboru za skvělou práci a za podporu při přípravě této zprávy a také děkuji kolegům kolegům z ostatních eh, frakcí za jejich konstruktivní eh, návrhy. Myslím si, že je kluč, eh, klíčové, aby tato legislativa byla co nejdříve schválena. Vyžívám komisi, aby jednala na základě doporučení parlamentu naléhavě. Ta dobrá práce, kterou členské státy dělají při reakci na ekonomický pokles, musíme, musí být rozšířena také na malé podniky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšen, že mám tuto příležitost diskutovat o e, těchto otázkách s parlamentem, o vymáhání dluhu a také bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za zprávu. Co je v sázce? Jak parlament a komise se dohodli na tom, že problémy přeshraničního vymáhání dluhu mohou představovat velkou překážku e, v oblasti platení příkazů v Evropské unii? A dále Toto je klíčem pro přežití malých a středních podniků v současné ekonomické atmosféře. Na tomto pozadí a také podle principu subsidiarity a přiměřenosti, co by tedy mělo být společným zájmem. Evropská unie tady má celou sadu právních opatření, aby eh, zajistila ehm, spravedlnost a také volný oběh eh, jednotlivých příkazů by měl být zajištěn v Evropské unii. Ovšem, není pochyb o tom, Eh, že podíváme-li se na program vzájemném uznávání eh, není pochyb o tom, že by bylo daleko jednodušší, kdybychom vymáhali eh, rozsudky v Evropské unii a bylo by eh, jednodušší získávat informace o ehm, tom, kde se nacházejí ružníci. Eh, mm, komise mm, také vydala dokument v březnu roku 2007 o transparentnosti a mm, také je tady, také je tady zhrnutí a tady toto je možné najít na příslušné webové stránce. Většina dotázaných souhlasila s těmito opatřeními, tak aby se zvýšila zvýšil transparentnost a pohyb nemovitostí těchto dlužníků. Jsem vděčný parlamentu za to, že předložil tak detailní reakci na e, zelenou knihu. Zpráva je dost skeptická, co se týče e, toho, co tady bylo předloženo. A e, hlavní problém je zjištění pobytu dlužníků. Zpráva se rovněž zabývá ochranou dat, soukromých otázek a také toho, jak získat informace informace o e, finanční situaci těchto lidí. Komise chce také ochránit soukromí a e, osobní údaje jednotlivých občanů. E, Zpráva vyzývá k přijetí národních opatření těch, kteří pro... chceme také pomoci věřitelům a k tomu by měla být předložena příslušná opatření. Chtěl bych informovat parlament, že musíme zlepšit praktiky při vymáhání. Toto bude velikou prioritou komise do budoucna, eh, do jejího stokholmského programu eh, na období 2010 až 2014. Eh, komise to předloží v červnu roku 2009. Ovšem, komise zatím nemá specifický program legislativních opatření ehm, po přijetí zelené knihy. A na závěr, ve světle prvních výsledků, které vyplynuly z konzultace, je komise přesvědčena o tom, že tyto návrhy, eh, tedy posílit vymáhací práva, zvýšit přístup k jednotlivým veřejným rejstříkům, zlepšit spolupráci mezi jednotlivými orgány, které se zabývají vymáháním. A eh, také mm, tato eh, opatření jdou ve správném směru a tak bude možné naplnit naše cíle. A proto je zapotřebí ještě ještě eh, dalších eh, úvah. Komise se bude věnovat stanovisku parlamentu k nejrůznějším aspektům, které jsou obsaženy v této zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, budeme hlasovat o této zprávě zítra v poledne. A nyní máme prezentaci zprávy paní McGuinness. Výroční zpráva o činnosti petičního výboru za rok 2008. Takže prosím, paní zpravodajka má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové.